To je rozprava ukončena, hlasování proběhne. Stejně jako v ostatních věcech eh, zítra v 18 hodin, čili v neuvyklou dobu. A nyní budeme mít zprávu paní Ojuland. Eh, společná vízová eh, omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnického. Paní zpravodajko, máte slovo na čtyři minuty.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 Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, jméno Sergeje Magnického je dobře známé Evropskému parlamentu. V prosinci 2010 jsme přijali výroční zprávu k lidským zprávům a vyzvali jsme, eh, volali jsme po spravedlnosti pro tohoto odvážného ruského eh, právníka. Třeba, že prezident, tehdejší prezident pan Medvěděv slíbil, že bude věc vyšetřena, nedošlo k tomu. A i minulý týden jsme viděli malý pokrok mezi 60 jednotlivci, kteří eh, byli vlastně nějakým způsobem zapleteni do jeho smrti, jenom eh, dvě Eh, šlo o obvinění jenom dvou eh, lékařů, eh, vězeňských lékařů. Uplynuly téměř tři roky a od tragické smrti, poté co byl magnickým mučen. Také Vasily Alexan, Alexanian, mladý právník z Michala Kodejrovského a Jukl se též zemřel ve vězení. Namísto, aby byli eh, pohnáni před spravedlnosti, to lidé, kteří jsou úředníky eh, ruského systému, cestují do Evropské eh, unie, utrácejí zde peníze a kupují si nemovitosti. Doporučení, které předkládáme, navrhuje, aby členské státy EU tuto praxi zastavili a abychom skutečně trvali na demokratických hodnotách a vládě práve. Eh, na základě indexu Transparency International Rusko společně s Nigerií je skutečně na nejnižší příčce tohoto seznamu a je skutečně arrogantní, aby byla, aby byla ze strany Putina požadována vízová liberalizace pro držitele takzvaných modrých pasů. Mají za to, že my skutečně budeme zde v Evropské eh, unii vítat tyto korupčníky. Monitorovací zpráva ruských našich závazků byla eh, v Radě Evropy projednávána na plenárním zasedání. Namísto toho, aby byla ukázána spolupráce a ohled na pravidla eh, Rady Evropy, ukázalo se, že ruští kolegové pouze kritizovali organizaci a eh, hovořili o takzvaném zasahování do domácích věcí. Je stejným přístupem dotčen podpořen i dialog mezi Ruskem a NATO. Také nedávné členství ve VTO ukazuje, že společná pravidla prostě neplatí a Rusko si vybírá věci z v rámci Světové obchodní organizace pouze a la carte. Ale eh, řekněme si jednoznačně, magnický případ magnického je nejenom tragédií jednotlivce, který bojoval proti organizovanému zločinu, jeho jeho osud vlastně ukazuje velikou korupci a zároveň to, že se znovu obnovuje občanská společnost. Tak jak se Rusko nachází na křižovatce, jak usiluje o právní stát, není možné, aby evropské banky přijímaly jmění těchto korupčníků, které vlastně ukradou ruskému lidu ehm, jsme povinni, abychom skutečně dodrželi ty deklarace a ta vyhlášení, která jsme přijela, a vyzývám kolegy, aby hlasovali ve prospěch tohoto doporučení. Děkuji kolegyni Ojuland a nyní eh, následuje procedura pro nezapsané řečníky eh, a dávám eh, slovo kolegovi Mikulášikovi. Herr Mikulášik? Thank you very much. I had the wrong translation of my name. Já se omlouvám, a já jsem a, a nereagoval, protože mé jméno bylo zkomoleno. Děkuji vám. Každopádně, kolegyně a kolegové, Sergej Magnický je bojovník za lidská práva a to, že bojuje proti e, organizovanému zločinu, to je e, samozřejmě e, součást boje za svobodu, demokracii a lidská práva. To musíme podporovat. Musíme to kvitovat. A musíme vyslat jasný signál Ruské federaci, že takovýhle eh, způsob zacházení s vlastními občany není přípustný. Co by to bylo za demokratickou zemi, když neposkytne eh, lékařskou péči člověku eh, odsouzenému, který je byt a trápen a Nemá tedy přístup k lékaři. A jenom eh, závěrem bych řekl, že i při jednáních s Ruskou federací Evropská unie musí připomínat lidská práva Ruské federace. Děkuji. Děkuji kolegovi Mikolášikovi a nyní kolega Migalsky. Děkuji bardzo. Já do pana Mikulášika, jestli možná. Děkuji. Já bych chtěl eh, toto říci panu Mikulášikovi. Souhlasím se vším, co jste řekl. Ale pan Magnický nebojoval za lidská práva. On byl obyčejný člověk, který se postavil proti korupci. A proto byl pronásledován a proto zemřel v ruském vězení. Je naší společnou povinností všímat si osudu všech takových obyčejných lidí v Rusku, kteří nechtějí být součástí ruského korupčního prostředí. A to je opravdu to minimum, co pro ně můžeme udělat. A právě tedy zavést víza a zmrazit majetek lidí, kteří jsou nějakým způsobem zapojeni a nějakým způsobem se podíleli na smrti tohoto člověka, který hájil morální zásady v zemi, kde vládne nemorálnost. Pokud to myslíme vážně s evropskými hodnotami a se způsobem, jak je hájíme, musíme zajistit, aby taková nespravedlnost nebyla přehledu. Děkuji, nyní kolega Potaševič. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám, pane předsedající. Nejprve taková osobní myšlenka. Narodil jsem se ve městě, kde byla posádka ruské armády a proto jsem se setkal s mnohou eh, běžných Rusů. Jako poslanec Evropského parlamentu jsem měl možnost setkat se se zástupci ruské opozice, ale také s lidmi, kteří třeba nestojí v té první linii, ale zapojují se do změn Eh, v Rusku, snaží se o demokratičtější Rusko. A jejich jménem bych chtěl říci, že je nepřijatelné, aby země, která se nalezá v Evropě a chce být vnímána jako evropská země, eh, chce být vnímána stejně jako jiné země EU, aby dopustila takovouto praxi, jednak pokud jde o korupci soudnictví a také pokud jde o metod, takovouto metodu eh, eh, likvidace lidí, jako byl pan Magnický, eh, kteří vlastně jenom chtěl hájit pravdu. Nemusí to být vůdce opozice, ale je to prostě jen čestný člověk. Děkuji. Vielen Dank, Herr Kollege Protasiewicz. Das Catch-the-Eye-Verfahren ist damit abgeschlossen und zum Aussprache. Děkuji a tímto eh, končíme každý aj a, a v eh, rozpravu skrne komisař Pibalx. Pane předsedo, pánové a dámy poslanci a poslankyně, já jsem potěšen, že se mohu účastnit diskuse eh, o této věci jménem místo předsedkyně komise. Co se týče zavedení těchto společných omezení pro ruské úředníky či představitele, kteří byli zapojeni do smrti, to je výz, e, význačná iniciativa a parla, parlament byl velmi uh, slyšet v této věci, počínaje uh, usnesením z loňského prosince přes různá slyšení a diskuse a e, až k tomu doporučení, které bude zítra, o kterém se bude zítra hlasovat. To vše dokazuje důležitost, kterou Evropský parlament a evropská veřejnost při, e, přičítají případu Dmitrie, e, případu Sergeje Magnického. Jde o to, abychom skutečně přiměli ruské orgány, aby vyšetřovali rychle a důkladně, aby oni je potřeba tlačit na Ruskou federaci tak, aby došlo k uzavření této kauzy. Z naší strany eh, paní místo předsedkyně a vysoká zástupkyně vyzývá Rusko konsistentně, aby zahájilo řádné vyšetřování. Zmiňujeme to ruským, zmiňujeme to ruským orgánům na všech úrovních. Případ Magnický je součástí eh, našich našich, eh, eh, našich konzultací, ke kterým dochází dvakrát za rok za rok a které se týkají eh, lidských práv. Probíhá to na úrovni summitu i na úrovni minister, ministrů Místo předsedkyně komise hovořila o tomto případu zde v parlamentu a hovořila také o e, politickém zneužívání justice a zmiňovala e, to, že vlastně nedochází k žádnému pokroku a že to je eh, součástí celého trendu v Ruské federaci, který se dotýká justice a legislativy a tento trend zanedbávání je eh, pro nás velkou eh, obavou. Tato, tento projev byl potom zmiňován ruským tiskem. A, <clears throat> prezident Van Rompuy zaslal dopis prezidentu Medvěděvi, který tehdy byl prezidentem, konkrétně k této věci a zmínil tři podstatné věci. V tomto dopise zaprvé vyzýval ruskou vládu, aby tuto eh, věc podrobila řádnému vyšetření a závěru. Závěru dále eh, žádal o posmrtné šetření eh, a dále volal potom, aby nebyli nadále, eh, nedále obtěžováni a pronásledováni jeho děti a rodina. Ruská strana bohužel na tento dopis neodpověděla. Všechny tyto věci a to, že nebylo odpovězeno na tento dopis, tyto věci byly znovu zmíněny komisařskou eh, Malstromovou na permanentní, na stále radě pro oblast eh, justice a eh, vnitra, která se konala v Nikozi. To znamená, že bereme všechno toto velmi vážně a to ze tří důvodů. Zejména proto, jak, o jakou kauzu jde. Je to kauza ruského občana, Eh, právníka, eh, otce mladého muže, který byl zatčen a který byl, eh, který byl pronásledován, protože se postavil podvodům a zneužívání ze strany ruského státu. Takže došlo k porušení lidských práv a zneužití práva. Evropská unie je založena na klíčových zásadách, jako je ohled na lidská práva, vláda práva, lidská práva, vláda práva a další. A případ Magnického se stal symbolickým případem nejenom pro ruské, ruský národ, ale i pro nás v EU. Druhý důvod, proč jsme nadále aktivní ve věci Magnický, je to, že věříme, že Rusko samotné by mělo mít zájem na vyřešení tohoto případu. Ten případ se stal symbolem stavu justice v Rusku. Podnikat Podnikatelé to považují za určitý eh, test eh, toho, jak stabilní a bezpečné je Rusko jako cílová země pro investice. Zejména proto, že se jedná o ehm, vícestranný případ, který má různé aspekty a který se eh, dotýká korupce. Korupce je jednou z věcí, které Rusko tvrdí, že bude potírat. A pokud by, pokud by vyšetřilo tuto, tu, ten tento případ, tak by vyslalo jasný signál obchodním partnerům, že to myslí eh, vážně. EU, eh, e a to je za třetí, skutečně chce, aby eh, Rusko jako velký soused Evropské unie bylo státem, kde je Eh, kde, kde bylo právním státem, který se opírá o vládu práva. Vstup do VTO je eh, krokem eh, dobrým směrem, ale avšak případy jako případ Magnický vlastně jdou proti tomuto vývoji. Je potřeba konkrétních kroků na straně vláda, vlády Ruska a jasného rozhodnutí jasně vyšetřit tuto kauzu tak, aby byly odsouzeni ti, kteří za to nesou odpovědnost. My tudíž bereme velmi vážně vaše doporučení, co se týče omezení, uh, uvalení omezujících opatření na víza pro ty dotčené úředníky. Vyslalo by to jasný signál. Je potřeba, abychom zde měli však jednomyslnost všech členských států. Uh, my, pokud máme být odpovědní za vztahy s Ruskem, musíme být velmi, musíme velmi pečlivě vážit, co učiníme. Taková restriktivní opatření jsou velmi citlivým nástrojem a měla by být přijímána pouze za velmi konkrétních a výjimečných, eh, ve velmi výjimečné situaci a za jasných podmínek. Taková restriktivní opatření by měla být součástí celkové politiky, jejímž součástí součástí je politický dialog a další doprovodná opatření. Chci vás ujistit, že případ Magnický bude předmětem našich bilaterálních jednání s Ruskem. Postihy by měly eh, být použity pouze jako poslední možné řešení, jinak bych, jinak potom riskujeme, že takováto odvetná opatření budou jediným řešením, která bychom v různých mezinárodních vztazích e, e, použili. Já chci ještě jednou jménem baronky Eštonové ujistit, že budeme tuto věc nadále při každé příležitosti s Ruskou federací řešit. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Piebalgsi. Tím končím rozpravu a hlasování proběhne zítra v 18 hodin. Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva pana Moreiry o obchodních a hospodářských vztazích se Spojenými státy. Pane zpravodaji, máte slovo na čtyři minuty.